Kerry mě informovala o tom, že byla povolána do úřadu státní tajemnice u maďarské vlády. Platná je tato funkce od 1. září 2010. Evropský parlament podle článku 7 eh, odstavce 2 a podle článku 4 a odstavce 2 jednacího parlamentu to parlament bere na vědomí. Podle těchto článků také tento úřad od 1. Septem, od 1. září 2010 bylo její místo poslankyně v Evropském parlamentu uvolněno. Tolik tedy k mým sdělením a k informacím, které mám na úvod. Nyní se dostáváme k pořadu jednání dnešního zasedání, tedy zasedání pro celý týden. Konečný návrh pořadu jednání, který byl sestaven konferencí předsedů podle článku 137 jednacího řádu 2. září, máte